do našich dalších eh, trendů. To, co v EFSI fungovalo, by se mělo eh, objevit eh, v novém nařízení. V tomto slova smyslu chci říct, že velmi vítám stanovisko Evropské unie, které reflektuje úspěšný model EFSI. Jsme rádi, že 75 Eh, našich zdrojů by mělo být i podle parlamentu věnováno na investice do Unie. Eh, jsme rádi, že podporujete efektivní opatření a podpůrná opatření. A teď bych se ještě stručně vyjádřil eh, k naší vnější činnosti. Více jak 55 lut jsme také podporovali velice široce Eh, naše investiční záměry, unijní investiční záměry a eh, záměry v oblasti rozvojové pomoci. Eh, hledali jsme inovativní řešení pro veřejný i soukromý sektor projekty uvnitř i mimo Unii těžili z expertízy našich spolupracovníků a jako vnitřní i vnější ruka eh, jsme velmi aktivní. Například eh, chceme zlepšit eh, životní podmínky a najít pracovní příležitosti v Africe financováním především těch projektů, které se vztahují k mladým či k ženám. Zároveň také v Asii a Latinské Americe financujeme projekty v oblasti ochrany životního prostředí a jsme připraveni reagovat na urgentní priority, tak jak tomu například bylo s ukrajinským balíčkem prostřednictvím eh, té eh, iniciativy pro ekonomickou odolnost v západním Balkánu eh, se také snažíme pomáhat jak v transitních zemích, tak v zemích původu. Jsou tady celé řady projektů, které vlastně z této, eh, z finančních prostředků této banky i těží a je zapotřebí stále dalších a dalších inovativních nástrojů. Granty budou i nadále hrát zásadní roli. Eh, finanční, instrument, eh, finanční nástroje, které budou mobilizovat další zdroje investic, musí nicméně být neustále také využívány a otázky eh, v rozvojové a zahraniční politice sebou nesou řadu výzev. Eh, je tady otázka globálního vůdcovství USA, která se pomalu mění. Čína hraje čím dál tím větší roli a tady jsou eh, také hrozby vůči samotné koncepci multilateralismu. V tom musí Evropa prokázat vůdcovské schopnosti, proto potřebujeme silné finanční nástroje nástroje a silnou eh, Evropskou investiční banku. Je dobře, že zpráva eh, v tomto směru dává zapravdu těmto našim eh, názorům. A já jsem přesvědčen, že můžeme přetavit to, co jsme se teď dozvěděli o EFSI do nového nařízení. A chci říct, že ta jednání ohledně tohoto nařízení doslova probíhají v tyto hodiny Chtěl bych také poděkovat paní Kapl za eh, to, že jste vznesla téma transparentnosti. Tady nemůžeme být nějak schovývaví. Už teď eh, jsme v oblasti transparentnosti lepší než všichni ostatní a chceme, aby tomu tak bylo i nadále. Eh, rovněž bych uvítal, kdyby Unie a její členské státy Eh, užívali stejná kritéria a normy pro eh, jiné aktivity multi, eh, multinacionálních finančních institucí, s kterými spolupracují. Neustále vydáváme další a další informace o ekonomických životech našich spoluobčanů. Co se týče Eh, nezákonných postupů, tak my je eh, eh, odhalujeme a pranířujeme. Závěrem bych vám chtěl říct ještě pár slov o jedné věci, která nás bohužel stále drží v velké pozornosti. Co jedná se o případný odchod Spojeného království je tady otázka toho, že EIB ztratí jednoho člena, to bude mít velké eh, administrativní a finanční dopady. A v tomto kontextu bych chtěl poděkovat eh, parlamentu za rychlé schválení eh, pozitivního stanoviska, co se týče pozměnění statutu EIB po odchodu Spojeného království náš kapitál se sníží o nějakých 40 miliard eur a to bude znamenat nějak jeden eh, stovku miliard eur, eh, co eh, méně co do půjček. To jistě není něco, co bychom vítali. Náš, náš vedoucí orgán Eh, naše představenstvo má eh, možnost eh, samozřejmě využít rezerv a některé členské státy dokonce také přišly s návrhem platit více s tím, že budou tím pádem hrát vyšší roli v bance. Co je e, důležité, je zachránit schopnost Evropské investiční banky tak, aby mohla realizovat e, cíle Evropské unie. Všichni ztratíme, pokud Brexit opravdu projde, ale jde o to, aby komise, rada i parlament spojili své síly a e, z tyto ztráty eh, zmenšili co možná nejvíce. Děkuji mnohokrát panu prezidentovi. Nyní jménem Evropské komise má slovo pan komisář Katajna. Děkuji, paní předsedající. Děkuji eh, za vaši zprávu, paní zpravodajko. Chci poděkovat eh, paní Kapel zejména za velmi relevantní příspěvek my vítáme tu důležitost, kterou tomu přisuzuje Evropský parlament. Eh, Evropská investiční banka je klíčový eh, hráč, který pomáhá eh, provádět naše politické priority. Je to velmi zásadní partner pro provádění našich politik, ať už uvnitř anebo mimo Evropskou unii. Tato banka také prokázala schopnost podpořit naše aktivity, úspěšné provádění programu EFSI, také demonstruje, že eh, je schopná se přizpůsobovat novým příležitostem a zaplňovat mezery v investiční nabídce v Evropské unii. Jména také eh, financuje infrastrukturu a inovace. Víme, že už eh, v roce 2018 jsme sledovali nebo e, přemýšleli nad tím, jak ovlivní vystoupení Spojené království finanční situace této banky a já eh, zemena vítám tu nedávnou dohodu členských států o kapitálových aspektech té situace po odchodu Spojeného království o reformě, která by měla proběhnout. Tento balíček ukazuje, že akcionáři Eh, jsou zavázáni tuto situaci řešit a mm, na pomoci tomu, aby EIB si udržela svůj rating 3A. Eh, také přijetí výsledku finančního rámce by mělo zohledňovat eh, to, že EIB je klíčovým implementačním partnerem. Program InvestEU by měl vést k vytvoření partnerství jak podporným programu pro implementaci těchto projektů, tak aby byla zajištěna inkluzivnost a podle těchto návrhů eh, eh, velká část investičního programu bude eh, legislativně zakotvena v tomto nařízení o víceletém finančním rámci, ale bude potřeba také, potřeba také odborné zkušenosti této banky při implementaci a provádění eh, těchto projektů, jejich monitorování. Návrh komise pro sousedství pro 2020 by měl také vytvořit nové nástroje spolupráce a nové programy pro externí politiku. Komise také navrhuje, aby nový nástroj eh, fungoval v rámci otevřené architektury, kterou nabízí EIB Eh, spolupráci s dalšími finančními institucemi. Tato banka má eh, dlouhá desetiletí eh, zkušenosti, bude tedy velmi důležitým partnerem pro tyto úvěrové aktivity, externí dimenzi EU a v současnosti Evropská unie vede konzultace se IB a s dalšími finančními institucemi, abychom se dohodli na správném přístupu jak pomoci s tou obecnou předvídatelností jejich aktivit po roce 2020. Chtěl bych se zmínit zejména o dvou relevantních otázkách, které se objevují také v této zprávě. Jednak jsou to klimatické změny. Komise plně podporuje ambiciozní opatření v oblasti boje proti klimatickým změnám, které má EIB ve svém programu, tedy jde o naplnění těch cílů z Paříže. Jde o větší investice do energetické účinnosti, do obnovitelných energií. To je eh, hlavní způsob, jak těchto cílů dosáhnout. Dále jde o dodržování daňových pravidel. Evropská unie dosáhla velkého pokroku v boji proti daňovým únikům. To se bude, to zahrnuje také zavedení nových požadavků do evropské legislativy v této oblasti, zejména tam, kde je to relevantní pro investiční operace a v důsledku toho jsme velmi intenzivně spolupracovali s EIB a s dalšími partnery na tom, jak upravit ty současné, eh, současný způsob vynucování daňových pravidel. V březnu 2018 jsme také přijali příslušné nařízení, které by mělo usnadnit implementaci těchto nových požadavků. Já vítám také spolupráci mezi komisí a EIB a také to současný vývoj. My budeme monitorovat tyto aktivity a případně to zohledníme v revizi naší politiky. Děkuji vám ještě jednou za velmi eh, kvalitní analýzu této situace vaší zprávy. Děkuji, pane komisaři, a nyní bude hovořit jménem výboru pro mezinárodní obchod pan Paket na jednu minutu, prosím. voorzitter beste collega's wij vinden. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jsme toho názoru, že Evropská investiční banka odvádí velmi dobrou práci, podporuje velké infrastrukturní projekty, například eh, v blízkosti Antwerp, aby umožnila vůbec jejich realizaci. Podporujeme zprávu a rád bych se vrátil ještě k financování EIB. Víme, že hlavně jde o to, že eh, děláme emise dluhopisů na kapitálovém trhu 60 miliard eur denně, ale momentálně třetina je v dolarech a proto může být banka vystavena americkým sankcím, což by mohlo vést k tomu, že si sama nebude moci zvolit, kde bude investovat, neboť dolar je americkým nástroj, eh, se kterým se celosvětově provádí geopolitika. Evropa ale musí mít svou vlastní politiku, své vlastní cíle a proto je důležité, aby emise dluhopisů v dolarech se snížily a byly nahrazeny emisi dluhopisů v eurech. Děkuji nyní řečníci jménem jednotlivých frakcích za jako první za EPP pan Langen na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Pane prezidente Hojere, pane předsedo Katajnene, paní zpravodajko, já bych nejdříve chtěla poděkovat paní Kapel, odvedla dobrou práci. A pane Hojere, nedivte se, že sál je tak prázdný. Momentálně eh, se konají zasedání frakcí pro přípravu zítřejšího hlasování všech velkých frakcí. Musím říct, že včera při výrobní zprávě prezidenta Evropské centrální banky tady byly pouze tři kolegové, když prezident Draghi hovořil. Proto říkám, zpráva je dobrá. Evropská investiční banka je velice dobrý nástroj. Vy jste popsal ty výhody, paní Kapes chrnula ty nejdůležitější body. EPP tuto zprávu podpoří paní zpravodajkou jsme při vyjednáváních představili naše priority a dokázali se nám, podařilo se nám je prosadit, je pozitivní. A když důrazníme, že EIB je jediná mezinárodní banka, která je v, která patří výlučně členským státům EU a drží se našich politik a standardů. To je obrovská výhoda. Po včerejším rozhodnutí o Brexitu, já osobní poznámka, já Brexit nevěří, musí se nám ho ještě, se mu ještě zabránit. Ale i tak je dobré, že EIB eh, pokročila v, ve svém kapitálovém vybavení. Její hlavní činnost, udržitelnost malé podniky, skutečnost, že poskytuje půjčky na místo dotací, že její bilanční objem je větší než u světové banky. To jsou všechno věci, které by si zasloužily, abychom v výroční zprávě ho diskutovali s, za přítomnosti více kolegů. Tak tomu bohužel není, ale já doufám, že aspoň zítra bude podpora velká, ale vaši liberální přátelé se zdrželi, sociální demokraté se při hlasování na výboru hlasovali proti takže v příslušném výboru byla zpráva přijata 26 hlasů pro, 9 se zdrželi a 9 hlasů proti a byla přijata pouze pomocí hlasům z EKR a EPP. A to si myslím není eh, to, jakým způsobem by parlament měl aktivně podporovat Evropskou investiční banku. Děkuji mnohokrát. Děkuji předsedkyně a není za frakci SFD pan Hauregi Atondo. Děkuji, paní předsedající. Já se připojuji k těm, kteří poblahopřáli paní zpravodajce k této zprávě, ale chtěl bych tady zdůraznit dvě myšlenky, které podle mého názoru nejsou v stanovisku Evropského parlamentu dostatečně zohledněny. Týkají se významu EIB. Já s vámi souhlasím, je to velký aktér světového formátu e, Evropské unie, e, má e, značný význam, co se týče implementace priorit a cílů Evropské unie. A právě proto je ten první návrh, který eh, chci přednést eh, něčím, co se vztahuje k významu ve třetích eh, zemích. Ano, některé země jsou zeměmi, kde je EIB aktivní, ale možná, že bychom se mohli v této věci ještě více rozpřáhnout. Náš bylo tady řečeno o o tom, že nemáme až tak velkou moc, že máme omezené e, možnosti. Já bych chtěl zdůraznit, že tato banka, která je z různých důvodů velmi důležitá, by měla e, svou roli nějak nově zhodnotit. A ve zprávě je ještě třeba ukázat jednu věc. Třetí země nejsou pouze zeměmi e, evropské, východoevropské provenience. Myslím si, že tady je třeba věci trochu niancovat eh, ohledně východního sousedství a pak je to také otázka eh, zmínění Afriky a Latinské Ameriky. V Africe jsme velmi aktivní, to víme a EIB je především aktivní v oblasti klimatických změn, ale tam by se to úsilí mělo zdvojnásobit. V Latinské Americe jsme mnohem aktivnější, na Kubě, v Latinské Americe tam dělá EIB e řadu věcí. Děkuji. A ze, za EKR pan Ošok. Děkuji, paní předsedající dámy a pánové jménem naší delegace bych eh, chtěl respektovat těch 60 let činnosti banky, především v posledních letech se její role prokázala, prokázalo se, do jaké míry eh, banka podporuje soukromý i veřejný sektor. Já eh, uznávám především tu spolupráci banky s našimi národními institucemi a za účelem zabránění fiskálních podvodů a tak dále. Toto jsou jsou aktivity, které jsou eh, velmi dobře eh, Eh, slučitelné s tím, co poslední tři roky dělá polská vláda. Ale co se týče eh, programu Invest EU, tak EIB eh, e by měla být jedinou bankou, která by měla být prvním partnerem odpovědným za dohledem nad projekty, které jsou v tomto směru realizovány. A paní zpravodajce mé blahopřání. Děkuji. Er A nyní slovo dostává za skupinu ALDE pan Kornie. Máte dvě minuty. Paní zpravodajko, paní předsedkyně, vážení kolegové, e, to je skutečně velmi významné, že Evropská investiční banka přispívá k hospodářské aktivitě v EU. Teď jsme slyšeli informace o tom, jak nepříznivý dopad bude mít vystoupení Spojeného království z EU ale eh, musíme se postarat o nápravu. Já bych chtěl zejména upozornit na to, že se nemůžete chovat jako soukromá banka, ale musíte jednat právě tam, kde financování chybí. A měli byste eh, se snažit snížit eh, vaše půjčky v dolarech z důvodu, které jsou evidentní vzhledem ke Spojeným státům a Měli byste zejména bojovat proti chudobě, protože to je priorita parlamentu a proti klimatickým změnám. Eh, a dále byste měli pokračovat ve eh, reformě řízení, eh, zlepšení transparentnosti, nejenom u vás, ale i u vašich prostředníků a partnerů, co se týče daňových úniků a praní špinavých peněz, kde bychom byli rádi, kdyby EIB bedlivě Eh, střežila tuto situaci, vystupovala proti těm, kteří to porušují a eh, jako člen výboru pro rozvoj pomoc eh, chci poukázat na roli, kterou můžete sehrát ve financování projektů v některých zemích, zejména v afrických, a proto bych byl rád, kdybyste prioritně financovali tyto projekty, zejména na místní úrovni, a také pomohli členským státům, jak zlepšovat daňové příjmy, aby mohli tím více přispívat Eh, a financovat tyto projekty. Já jsem tě také poděkovat za tu zprávu paní zpravodajce a byl bych rád, kdyby to kolegové mohli podpořit. Děkuji a teď za zelené dostane slovo pan Eichhout na dvě minuty. Děkuji. Nejprve eh, chci říci, že budeme hlasovat pro této zprávě, protože jsme měli několik zásadních pozměňovacích návrhů k Eh, fungování EIB, to nebylo zohledněno v kompromisech, takže naše kritika nebyla, se nepromítla eh, do těch kompromisních návrhů, ale dnes bych tady chtěl hovořit také o diskuzi o klimatických změnách a konsistentnosti našich evropských politik. Již v listopadu Evropská komise eh, zveřejnila svou dlouholetou strategii, ve které dává jasně najevo, že Evropa Eh, by měla eh, mít eh, nulové emise hliníku do roku 2050, to znamená, že ty firmy se na to musí začít připravovat už od roku 2040, protože budou následovat ta obtížnější období, takže v roce 2040 energetická infrastruktura musí plnit ten nulový cíl, znamená, že ty investice, o kterých tady dnes hovoříme, také musí být připraveny na tu na nulové emise v roce 2040. A musíme tedy financovat odklon od fosilních eh, zdrojů, tak tomu ještě pořád není. Ještě pořád hodně peněz EIB jde na financování fosilní infrastruktury, velmi často s poukazem na bezpečnost, ale tento argument nemůžete používat, protože to odporuje naší dlouhodobé strategii. A všichni Víme, že EIB přislíbila, že se ještě jednou podívá na tu naši klimatickou strategii, ale já bych chtěl upozornit eh, na naléhavost této věci a jak EIB zajistí, že žádné investice nepůjdou na fosilní zdroje, protože každé euro, které jde na tyto účely, eh, to zkomplikují to dosažení toho cíle do roku 2050 a to i komise říká, že jí cílí. A tento rozpor je potřeba velmi rychle vyřešit. E A nyní jménem GUE NDL pan Papadimulis na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. E, naše skupina Sjednocené levice bude hlasovat proti této zprávě. A důvodem je to, co vlastně řekl pan Eichhout za zelené. My jsme předložili, pane Langené, velmi konkrétní návrh. Vy jste nás za to skritizoval. A důvod, proč jsme toto předložili, je proto, že chceme vystupňovat boj proti chudobě, klimatickým změnám, chceme bojovat za transparentnost a proti daňovým únikům. A ty pozměňovací návrhy, které jsme předložili, prostě nebyly přijaty. Nebyly přijaty, protože zpravodaj z ENF se samozřejmě, respektive zpravodajka, se samozřejmě dala dohromady e, s EKR a EPP. Na to má samozřejmě právo. Nicméně to, že e, si tady e, všichni za to pouze vzájemně blahopřáli a, a pochlepávali po rameně, tak to já myslím, že to nepomůže tomu, aby Evropská unie byla prostě lepším, lepší institucí. Evropská investiční banka musí prostě pracovat, fungovat lépe. EIB, tady se říká, že nemá specifické měřitelné cíle, podle kterých by se dalo posoudit, zda eh, má eh, vhodné cíle. Eh, nemá, nemá. A bylo to, bylo to potvrzeno ze strany Evropského účetního dvora. Také pan Langen, který není komunistou, si to myslí. Děkuji. Pan Koban za EFDD. Jedna minuta, prosím. Uh, uh, uh, Děkuji, paní předsedající. Toto je opravdu úžasná reflexe eh, protiamerického sentimentu EU. Eh, Evropská investiční banka, vlastně tato zpráva, se eh, distancuje od největší rezervní měny eh, světa. Nemá smysl se to snažit nějak nahradit nebo získat peníze od zahraničních investorů bez převádění mezi měnami. A přesto Evropská investiční banka eh, chce uvolnit a oslabit svoji závislost na dolaru. Proč to je? Nebo můžeme říci, že to, že se poručují americké sankce, to vám zřejmě nestačí, takže nyní je chcete obcházet ještě dalším způsobem tímto způsobem se skutečně neudržují dobré vztahy s nejvýznamnějším spojencem. Eh, podobně po eh, Brexitu eh, Velká Británie chce být vaším nejlepším přítelem, ale chceme zůstat chceme zůstat suverénní. Pane Koberne, vy už jste přetlčil svoji řečnickou dobu o půl minuty. Dobře, musíme pokračovat dále, poněvadž když každý bude, trvat, eh, bude hovořit jedna a půlkrát dlouho, než může, eh, tak se na mnohé nedostane. A nyní pan Schaffhauser na jednu minutu. Merci. Děkuji, Barbaro, za tuto skvělou zprávu. To tady zdůraznil každý. Přesto já se zdržím. Zdržím se kvůli pana Hojera. Já vám vytýkám nedostatek odvahy. Vytýkám vám, že jste banku nepřizpůsobil konkrétní situace A žádám vás, abyste se poučil panem Majštatem, eh, který navrhoval, aby se financovalo nejen na trhu, ale přímo u Evropské centrální banky prostřednictvím dlouhodobého financování, které by bylo přizpůsobeno projektům. A to by otevřelo obrovskou kapacitu financování. Za druhé, navrhoval, aby se vytvořila investiční agentura, která by souvisela s Evropskou bankou, aby se financovaly netržní projekty v oblastech, které euro ochudilo, aby se harmonizoval sever a jich protože od zavedení eura sever a jih se pouze od sebe vzdalují. To je způsob, jak přizpůsobit nástroj novým evropským výzvám. Kiitos edustaja Schaffhauser. Ja sitten edustaja Fernandes, olkaa hyvä, teilläkin on yksi minuutti. Děkuji a nyní eh, na dvě minuty za socialistickou frakci pan Fernandes. Sí, Dobrý večer, děkuji paní předsedkyně. Pane Hojere, Junckerův plán, který jste řídil, měl za cíl povzbudit poptávku v době krize. Měl to být proticyklický nástroj, aby napomohl investicím v době deprese. Od Junckerova plánu jsme přešli k FSI 2.0 a teď k Invest EU. A podle mě, a to je smysl mé otázky, je zde jeden problém, který bychom možná mohli vyřešit, ale musíme být dostatečně schopní. Problém je, že anticyklická kapacita, kterou měl Junckerův plán ve svých počátcích, se může ztratit, když se zavede trvalý investiční systém, další nástroj, který umožní financovat další aktivity ze strany EIB. To je v pořádku. Je v pořádku, že budeme mít více investiční kapacity, ale myslím si, že ztratíme anticyklickou kapacitu tohoto prvku. A mě by zajímalo, jak by EIB mohla zlepšit eh, ten svůj anticyklický prvek, který v počátku měl. Eh, je nějaký problém uh, s tlumočením do řečtiny? Je to v pořádku? Dobře. Tak budeme pokračovat. Dále pan Vajc jednu minutu. Já se nemohu připojit eh, k, eh, ke chvále pana Hojere Eh, jako zemědělec z Rakouska. EIB eh, e eh, podporuje Ukrajinu a firma i Boloň dostala několik miliard euro, má přitom zisk a má kredit v roce 2016, v roce 2017 21 milionů na, agro, na fuzi agro a potom v roce 2018 eh, investice do slunečnic na Ukrajině 1,1 miliarda obrat a také dostali eh, miliardy. A MHP také mnoho miliard eh, eur. A tento koncern produkuje 1,11 milionů kuřat za rok a tu kapacitu zdvojnásobuje díky našim Eh, našim úvěrům a ve, na Slovensku a Nizozemsku založili eh, dvě provozovny. Eh, pomocí tako, tak, takovéto tržního dumpingu my nemůžeme přežít. Vysvětlete mi, jak máme přežít, když ukrajinská, když, když ukrajinské zemědělství zaplavuje evropský trh kuřaty pěstovanými, chovanými v klecích. Pane Vajci, Máme ještě sedm debat, které nás čekají. Prosím, držte se řečnické doby. Máte-li jednu minutu, tak to není víc. Dále máme postup Catch the Eye. Drojevský minuta. Nebudem oceňat. Já nebudu hodnotit hospodářskou činnost banky, poněvadž v tom se zase tolik nevyznám, nemám dostatek údajů. Nicméně s uspokojením eh, chci říci, že mm, tato instituce je v dobrém stavu. A to je uspokojivé. Eh, nicméně chtěl bych apelovat na to, abychom eh, více důvěřovali v kreativní průmysl, to znamená kultura a tak dále, Investice do eh, kultury jsou skutečně faktem, i když eh, by jich mohlo být mnohem více. Děkuji za investice, eh, které se týkají Ukrajiny. To je pro nás důležitý partner. Je důležité Ukrajinu reformovat také za pomocí evropských, evropských prostředků. A také prognóza by nás zajímala. Děkuji vám, pane Zdrojevský. Nyní pan Notis Marias. Děkuji vám, paní předsedající. Pane Huere, já vám zopakuji to, co jsem řekl. Evropská investiční banka, pokud se týče Řecka, se stala největším věřitelem eh, cizích firem, aby se mohly skutečně velmi výhodně získat eh, majetek zde. Bylo zde například 1,2 miliardy eur, eh, za které bylo zakoupeno 14, 14 eh, regionálních letišť. Přitom stovky miliardy na to poskytla právě EIB. A navíc tedy EIB poté eh, investovala do rozvoje těchto letišť. Jak to, že to bylo až po prodeji a ne před ním? Eh, také eh, Alfa banka dala v raportu 280 milionů. Dostali od vás 100 milionů eur úvěr. Eh, takže vy skutečně půjčujete cizím firmám, aby se dostali k majetku v Řecku? Děkuji vám, pane Mariasi. Pan Sean Kelly, prosím. Potřebuji eh, celou minutu, protože budu mluvit ještě eh, příště. Tři poslanci hovořili o Eh, různých dárcích a eh, penězích z EIB. Toto by Toto je poslední příležitost, aby pan předseda Hoyer eh, toto vysvětlil z finančního i politického hlediska. To by pro nás bylo velice užitečné, abychom se mohli v budoucnu k této otázce postavit. Děkuji. Kýtos, edustaja Kelly. No niin, sitten annan puheenvuoron komission puolesta puhuvalle Děkuji, pane Kelly. Dále dostane slovo pan komisař Katajnen. Vážení poslanci, eh, tři aspekty během této debaty nezazněly. Ne, ale jsou přesto důležité. EIB poskytuje poradenské služby, eh, finanční ekvitní operace a, a spolupráce s národními podpůrnými e, bankami. A tyto tři aktivity jsou také důležité, co se týče budoucích aktivit banky ve všech e, těchto třech oblastech. Zazněly kritické hlasy, jenom několik málo. Chci ale všem připomenout, že EIB je banka, která se Eh, řídí požadavky, nenutí nikoho, aby si půjčoval. Eh, záleží na kliente, kteří se na banku obrátí o finanční nástroj. EIB tedy není žádný kouzelný proutek, jímž můžeme vylečit všechny choroby. Je to jenom banka, která poskytuje finanční a technickou pomoc. A co se týče Řecka, díky EIB řecké malé a střední podniky získali finance na své projekty. Každý ví, že tyto podniky hrají důležitou úlohu v řecké ekonomice a ze známých důvodů řecké banky nebyly schopny splnit potřeby malých a středních podniků tam. Ale EIB pomocí EFSI toto učinila i pomocí jiných operací. EIB pracuje pilně na řešení klimatických změn a e, musí si být ale také vědoma portfolia rizik. A EIB zvýšila klimatické financování, ale vše záleží na klientech, jestli jde o životaschopné projekty. EIB e poskytuje tady tuto pomoc a my si to musíme uvědomovat. Děkuji pane Katajnene. A dále dostane slovo pan Hojer. Děkuji, paní předsedající. Eh, tady eh, zaznělo mnoho otázek a připomínek. Asi se mi neodpoví, nepodaří odpovědět na všechny vzhledem eh, k omezenému času, který máme, ale Rozhodně naše bruselská kancelář bude otevřená vám všem, můžete se na mě obrátit, rád odpovím. Někdy je potřeba nejenom faktická odpověď, ale politická debata, ku příkladu eh, otázka eh, trajektorie směrem k nulovému uhlíku, to je pro nás důležité, myslím, že jsme na dobré cestě, ale eh, banka neurčuje politiku Evropské unie. Můžeme přispět k dosahování cílů a to činíme pomocí investování více než 23 eh, eh, miliard během posledních pěti let do obnovitelných zdrojů. Eh, bojujeme proti klimatickým změnám a jsme ochotni udělat i víc, nejenom co se týče té projektové části, ale i Eh, projektové části vynález tzv. zelených obligací eh, byl dobrý krok eh, naší banky pro řešení klimatických problémů. Chci ale jasně říci, že máme mezinárodně velký problém, co se týče standard a kritérií. Když hovoříme o zelených obligací, tak nemůžeme jenom natřít nějaký kus papíru na zelenou a říct, že je to zelená obligace a prozatím jako by to tak vypadalo, když někdy eh, naslouchám prezentacím jiných institucí na mezinárodních konferencích a eh, oni tam hovoří o různých číslech a eh, projektech a tak dále. Podíváme se trochu blíže, co zatím vším je tak zjišťuji, že jsme zřejmě se neučili ze stejných učebnic a nepoužíváme stejná kritéria. A to je nezbytné, mají-li finanční instituce a jiné instituce spolupracovat. Tady nás čeká velký úkol. E, ty e, zelené obligace, e, ty se podařilo mezinárodně dohodnout. Potřebujeme podobnou věc obligace, co se týče trvalého udržitelného rozvoje. Už první krok v tomto směru jsme udělali, co se týče vody a dalším úkolem eh, budou obligace eh, v návaznosti na zdraví a potom na vzdělání. I to jsou velké problémy, takže žádám o vaši podporu, až budeme sjednávat mezinárodní dohody na toto téma. A dále jednou z velkých změn v uplynulých letech bylo to, že díky Junkrově plánu se nám řešilo, se nám dařilo řešit problémy, Eh, uplynulé dekády, ale kontracyklická úloha banky, kterou jsme schválili, eh, ta je víceméně za námi. Eh, ještě jsme nepokročili ke konci, ale mnohé již bylo učiněno. Teď je naší povinností se blíže a rozhodněji podívat na situaci EU a členské státy v procesu globalizace a mezinárodní soutěže. A tam eh, se nám ztrácí půda pod nohama den ze dne. Už 15 let členské státy investují o 1,5 HDP méně eh, ročně do výzkumu, vývoje, vzdělávání, eh, zdraví a tak dále než USA. Nikdo si nesmí představit, že toto půjde bez ztráty konkurenceschopnosti. To tady vidím velikou výzvu pro EIB přispět, eh, financovat inovace eh, a mluvím o inovacích v širším slova smyslu, které začínají už od školek a základních škol. A potom pár slov k našim aktivitám mimo EU. Děkuji vám za podporu i v této oblasti. My jsme nástrojem pro fungování EU za hranicemi EU. Můžeme být velice účinní. Někdo zmínil soft power, ale musíme na to mít i mandát. E, tedy mandát půjčovat. A ten mandát e, ze strany EU pro EIB půjčovat, ten je velice ohrožen. Nejen pro Afriku, ale i co se týče našich strategických vztahů s Latinskou Amerikou a spolkem ASEAN. I v tom bychom rádi pokračovali, ale to vyžaduje posílení externího, eh, tedy eh, úvěrového mandátu ze strany EU. A konečně Afrika. My, Evropané, se musíme zamyslet, jak je možné, že to došlo až tak daleko, že došlo k migrační krizi která má zdroje v Africe. Afrika pro nás není jenom důležitá jako zdroj migrace, je to strategická součást naší spolupráce a my musíme vytvářet naši e, rozvojovou politiku. E, musíme změnit e, ten vzorec myšlení jen dárce příjemce. A už jsme s tím začali, díky bohu. Děkuji, pane Hojere. A závěrem ještě dostane slovo zpravodajka. Já chci poděkovat všem pánům za příspěvky a eh, španělským kolegům eh, chci říci, ano, bylo by samozřejmě dobré eh, poskytnout více peněz třetím státům, ale já jsem upozornila na to, že iniciativa eh, pro eh, odolnost eh, se týká i pro sousedství a západní Balkán v letech 2020 a 2021 a doufám, že se posílí externí úvěrový mandát i pro Afriku. Kolegům z GUE a dalším chci říci, že víme, že 25 banky jde na klimatické cíle, v budoucnu to bude ještě víc, Doufám, že docílíme pozitivních výsledků těchto projektů a za tím účelem musí banka získat i nový mandát. A pan předseda Hoyer vcela správně řekl, že banka představuje vlastně přidanou hodnotu. Členské státy eh, dali různé tedy miliardy eh, do rezerv a dalších a investice celkem 300 miliard – já si myslím, že ti nejkritičtější kolegové by si měli svá uh, uh, uh, slova rozmyslet. A panu Koubernovi bych ráda řekla, že, jak řekl kolega Lange, uh, eh, EPP nebo ne, nezůst, nezůstane os, zcela oslabená i po odchodu Británie i potom se budeme snažit dále v naší práci pokračovat. Některé státy eh, už eh, se vyjádřily, že eh, nezbytný kapitál navýší, to je pozitivní a já prosím kolegy, aby nás zítra při hlasování podpořili. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce. Debata je tímto pádem u konce. Končíme tuto debatu a hlasovat se bude zítra. A jako další bod máme na programu zprávu pana Pirinského a je to o výroční zprávě o kontrole finanční činnosti EIB za rok 2017. A je dobře, že také pan předseda Hoyer je tady s námi. E, nyní tedy má slovo pan Pirinský na čtyři minuty. paní předsedající děkuji vám paní předsedající pane předsedo pane prezidente hoyere pane komisaři jsem velice rád že jste tady s námi a že eh, se budeme spolu bavit o kontrole finanční činnosti investiční banky. Já musím říct, že jsem mohl sledovat eh, tuto činnost eh, jako eh, zpravodaj za výbor rozpočtový a také zpravodaj stínový. Já jsem velice rád, že zde máme zprávu, která se opírá o pozice parlamentu z příchozích, předchozích let a která má také dobré přijetí v parlamentu. Chci zdůraznit, že eh, to půjčování banky eh, eh, téměř 17 miliard eur, tak to nám ukazuje opravdu dobrý a pravdivý přehled o finanční situaci banky, o její činnosti, o jejím cash flow v rámci příslušného účetního rámce. Současně s tím musím říct, že tato zpráva se trošku vyslovuje kriticky o eh, například geografické distribuci eh, půjčování této banky. A to už jsme kritizovali dříve. V letošním roce vnímáme eh, velice znepovývý e-, efekt že polovina členských zemí v EU eh, dostala 80 eh, investic EU, zatímco další 14 států pouze 10 A musím říct, že eh, pan komisař Katajnen a také pan prezident Hoyer to vlastně už řekli, že EIB je vlastně pasivním příjemcem Mm, různých eh, tedy poptávky, eh, jenomže to neodpovídá statutárnímu eh, závazku banky a sice, že má aktivně usměrňovat toky peněz a zároveň mít na paměti socioekonomickou kohezi v Evropské unii. Čili my nemůžeme souhlasit s tím, aby role banka, banky eh, byla rolí jenom pasivního příjemce žádostí o financování. To v té zprávě tedy máme. Eh, my žádáme od banky, aby se aby prováděla mm, důkladné posouzení potřeb v různých geografických a investičních oblastech. Eh, co se týče řízení banky, což eh, je eh, pole pro výbor pro rozpočtovou kontrolu, tady bych chtěl zdůraznit, že jsme měli skutečně progresivní reakci ze strany banky v souladu s rezolucí. Tak, abychom měli lepší přístup k zápisům z jednání banky, aby se také zlepšovala eh, zlepšovala eh, eh, řízení stížností na funkce, fungování banky a tak dále. Nicméně stále ještě přetrvávají významné problémy se střetem zájmů, členů výboru EFSI a pokud se týče také transparentnosti eh, informací o konečných příjemcích, což eh, není v pořádku z hlediska eh, daňovým únik, úniku a korupci. Takže to je vlastně všechno z mé strany. Děkuji panu zpravodaje. A jako další eh, dostane slovo pan prezident Hoyer. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, je mi eh, velkým potěšením, že mohu po druhé dnes hovořit hovořit eh, za, eh, tedy před tímto plénem, jednak za Evropský investiční fond a také za Evropskou investiční banku. Já bych chtěl zejména zdůraznit, jak kontrolujeme finanční činnost a zejména tedy tu eh, část, která je v rámci kontrolních činností výboru pro rozpočtovou kontrolu. My jsme se tedy zavázali a také jsme splnili tento závazek a sice, eh, že jsme, že poskytneme eh, zhruba 300 eh, milionů euro v rámci Junckerova plánu a my jsme to překonali, bylo to 335 milionů. To samozřejmě znamená, že naše úkoly a naše výzvy určitě neklesají. My jsme několik z nich zmínili, zejména tedy eh, se to budou v nejbližší době dopady eh, Brexitu. Ale my máme také interní výzvy. A já bych chtěl eh, zmínit dvě z nich – a to je eh, reforma eh, našeho eh, řízení. Mimo jiné, pokud se týče standardu transparentnosti a systému řízení, řídíme se podle nejlepších postupů, které globálně existují. Máme také transparenční politiku, která byla revidována na naposledy v roce 2015 a bude znovu Eh, revidována v roce 2020. To se týká zodpovědnosti a boje proti korupci. My chceme plnit jednak evropské politiky, ale zároveň chceme být bankou, která dodržuje nejvyšší standardy. Eh, spolupracujeme s OLAFem, eh, nasloucháme nevládním organizacím a jejich doporučení bereme velmi vážně. Evropský ombudsman, s ním jsme se nedávno tady setkali a bylo to pro nás velmi povzbudivé v oblasti boje proti korupci. My máme tedy politiku, která je naprosto v souladu eh, s evropskou eh, politikou. A musím říci, že nás chválí také Transparency International, a nyní se připravujeme na budoucí výzvy a tady posílení eh, řízení banky. My eh, jsme měli zhodu z eh, července, na tom se dohodl celý vedoucí orgán banky a byla stanovena mapa, byla, byl stanoven postup zlepšování našeho řízení. Nebudu to nyní rozvíjet do detailů, <clears throat> ale Chceme posílit eh, kontrolní eh, prostředí uvnitř banky a eh, prostředí prosizování rizik, a to na úrovni našeho řídícího výboru i v oblasti bankovních služeb. A provedeme určitou tedy reformu nejvyššího vedení Eh, tak aby plnilo kontrolní funkce a bylo méně eh, zapojeno do operativní části. Dále eh, probíhá debata o zavedení funkce Group Chief Risk Officer. Dále máme další úmysly, které by měly vést k posílení rozhodovací kapacity našeho Eh, nejvyššího řídícího orgánu té strany guvernérů. Koncepce adicionality je pro nás velmi důležitý, eh, pro FC, ale také pro EIB, eh, protože samozřejmě mm, my, pokud, bychom, pokud by veškerou tu práci, za kterou jsme zodpovědní, eh, byl schopen odvést eh, soukromý sektor, pak by vlastně naše existence nebyla oprávněná. Eh, naše projekty tedy se musí zabývat oblastmi, kde nelze financovat z soukromých zdrojů nebo kde jsou rizika, kam by soukromý sektor nemohl jít. Takže to je naše odlišnost podpora ze strany EIB musí být doplňkem jiné podpory. Toto je zásadní princip. Je to prostě proto, abychom vstoupili tam, kde by tržní síly samotné eh, nemohly naplnit účel. Takže toto je ten princip doplňkovosti, adicionality, který je pro nás mimořádně důležitý. Jakožto Evropská banka sledujeme potřeby strukturálních investic tak, aby byly udržitelné. Proto se snažíme podporovat růst, zaměstnanost a také soukromé investice. My uznáváme, že podpora inovací na jedné straně a hlubší integrace a koheze na druhé, to není eh, v rozporu. My můžeme pomoci tímto způsobem podporovat eh, inovace po celé Evropě, poněvadž jedině inovační a eh, konkurenceschopná Evropa je schopna plnit svoje integrační a kohezní cíle. Podpora koheze a narůstající konverze je pro naši banku důležitým, eh, důležitým úkolem. My budeme mít eh, a nadále máme půjčky do infrastruktury, půjčky do dopravy a eh, v roce 2017 podíl těchto projektů ještě vzrostl oproti roku předchozímu v roku 2018 jsme e, cíl podpořili tak, že e, téměř 32 našich půjček šly do prioritních regionů. A také e, Climate Action